mě to vůbec nepostihuje bolest lidí, kteří jsou povodněmi postiženi. Děkuji. Děkuji, paní Georgieva. Tím končí naše rozprava o povodní. A nyní jedna informace od skupiny EPP. Jsem obdržela žádosti o nominace do parlamentní výboru. Seznam těchto nominací bude v zápisu z tohoto zasedání. Pokud nebudou předloženy žádné připomínky do schválení zápisu, budou tyto nominace považovány za schválené. Tím se dostáváme k dalšímu bodu, to je zpráva paní Podimata o provádění posílené